I'm trying to start. Colleagues, can, can we start? Eh, vážení kolegové, navrhuji, abychom začali. Vím, že někteří naši kolegové mají ještě jiné schůzky, takže nyní dávám eh, slovo paní Vernil, aby nás eh, informovala o kompromisních pozměňovacích návrzích a pak začneme hlasovat. Děkuji vám, paní předsedající. Od eh, bodu, který byl předložen minulý týden, došlo k několika změnám, především článku 14, který se týká modalit prezentace. Dospěli jsme k dohodě s EPP a bychom měli minimální velikost podle velikosti balení. Je to kompromis 1 mm 2 až na 25 až 50 cm čtverečních článku 34 týkající se prezentace eh, eh, eh, značení potravin. Nedospěli jsme k dohodě, která by uspokojila úplně všechny. Mám pocit, že každý má nějaké principy a někdy to prostě nemůžeme vyřešit uspokojivě. Máme kompromis EPP s tím, že budeme mít prezentaci grafickou, harmonizovanou na základě komitologie pro všechny evropské země s možností, nicméně pro některé země, ještě mít eh, národní schéma jako dodatek, když se jim nepodaří překročit eh, brzdy pro volný pohyb zboží. Eh, základní informace, energie, tuky, glucidy, cukry a sůl by měly být označeny na eh, vepředu malíčku, abychom měli abychom do, dospěli k původnímu pozměňovacímu návrhu k mé zprávě, pokud je o článek 29. E, eh, eh, energie, cukry, glucidy, sůl, saturované tuky, transhydrogenované tuky, vlákniny a proteiny jsou povinné uvádět a nedospěli jsme k dohodě, pokud jde o místo, kde by to informace měly být vyznačeny. Ale všechno by mělo být na jednom místě. Devět kompromisů s EPP a nebo s ALDE což zjednodušuje hlasovací seznam a umožňuje zajistit důležité body, zachovat důležité body v textu a pokrýt celou řadu pozměňovacích návrhů zrušení textu komise, jak to bylo předloženo panem Karasem. E, návrh navrhovatel eh, předložil zprávu vyváženou, zajišťující ochranu spotřebitelů, což je velice důležité a jsou zde zohledněny některé problematické body pro výrobce. Je tady výjimka pro alkoholické eh, výrobky a minimální velikost, mm, která by měla být rozumná. To jako především. Chci připomenout ještě kompromisy, které byly nalezeny minulý týden. Je to k článku 8, zodpovědnost. Tam jsme problémy neměli, ale museli jsme hlasovat proti eh, návrhům pana Karase, povinné informace. Tady, byla, tady byl návrh Kristel dodat tam zrušení možnosti modifikovat tyto informace komitologií. článku 20 jsme zrušili všechny, jsme osvobodili všechny alkoholické výroby na tři roky, eh, pod, eh, včetně vín a eh, destilátů. Pokud je o 32, tady některé možnosti porcí byly eh, vyřešeny pokud je o 100 gramů, eh, článek 41 pro nepředbalené zboží. Tady jsme měli seznam eh, ingrediencí, alergenů a podmínky skladování. Země původu by měla být také sdělena spotřebiteli, ale modely ty komunikace jsou uh, Eh, trošku jemnější. Omluvím opředem předbalených, předbaleném zboží. Pokud je o zbytek, tam jsme problémy neděli, protože eh, všechny pozměňovací návrhy byly přijatelné, pan Šiby jich předložil málo, takže jsme neměli valné problémy na této úrovni. Globálně se domnívám, že jsme se všichni pokusili eh, vyvinout úsilí, aby byla posílena ochrana eh, spotřebitelů a také osvěta. Dobře, takže můžeme přikročit k hlasování. Ještě pan Harbour. Budu stručný. Chci se nejprve uh, chci se nejprve omluvit, že můj kolega pan Karas tady není, protože je v Americe, ale chci poděkovat paní Verňot za skvělou spolupráci a také podporujeme ty kompromisní znění. Výborně, takže to hlasování by mělo být poměrně jasné. Takže článek 1, 49, pan Karas, kdo je pro? Paní Vaňo. Pouze malé upřesnění, abych chtěla poděkovat všem asistentům a celému sekretariátu, kteří nám skutečně hodně pomohli v dosažení tohoto kompromisu. Děkuji, to určitě všichni oceňují. Budu se snažit, abych nebyla tak rychlá, protože někdo z vás se stěžoval, že jsem příliš rychlá. Takže zkusíme 48 od Marka Raz, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 49, pan Karas, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 50, pro. Potřebujeme, chcete to zkontrolovat? Chcete to ověřit? Chcete to ověřit? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Vložili jste tam všichni? Hlasovali všichni? Každý máte, každý jste vložil kartu, hlasovací kartu? Už budu končit hlasování, takže končím hlasování. Výsledek 42 nebo 43 pro 23 proti, takže schváleno. Článek 2, definice 51, kdo je pro? To bude asi obtížné. E, liberálové nehlasují, takže opět budeme hlasovat pomocí hlasovacích karet. Takže hlasujeme o bodu 51. Končím hlasování. Takže 42 pro, 16 proti. Zamítnutno. 52, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 53, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 54, kdo je pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 55 o tom hlasovat nebudeme, 56 a 57 o tom budeme hlasovat společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 60, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 61, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 62, pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno, také přijato. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zcela jistě schváleno. 65, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Nyní článek 4, bod 70, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 71. A 72, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní bod 73, je to tak? Bod 73? Nebo je to jinak? 70 bylo zamítnuto. Takže 72. Dobře, takže 72. Kdo je pro? 70 bylo zamítnuto, ano, to jsem říkala. Tak teď tady mám dva poradce. Takže o čem teď budeme hlasovat? 72. Kdo je pro? Kdo, kdo je pro? 72. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Je nutné o tom hlasovat? Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Není kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď článek 10. Eh, návrh 90 a 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže ještě jednou budeme hlasovat. 90, 89. Teď hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Eh, článek 12, článek eh, bod 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Teď jdeme až na 95 a 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. A teď eh, jdeme na kompromisní návrh 3, nahoře, na další stránce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zcela jasně schváleno. Teď jdeme na číslo 100. 7, který se týká článku 16. Kdo je pro? Hovoříme o bodu 107. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď 108. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 109. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto rovněž. Článek 17. Bod 110. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto rovněž. A pozměňovací návrh paní Verňot. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď 112. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně schváleno. A teď eh, bod 120, je to tak, který se týká článku 21. Eh, pozměňovací návrh pana Karase, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 121, kdo pro, proti, zamítnuto rovněž. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 123, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125 k článku 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, článek 25, bod 126, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Článek 29, kompromisní návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď 127. 127? Ne, ne, ne, 152, který se 152, to se týká článku 30, opět pan Karas, ten měl hodně práce. Takže kdo je pro 152? Kdo je pro, kdo je proti? Takže zamítnuto. 153, paní Šaldemoze, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže teď jdeme na devatenáctku. Devatenáctka od paní Verněl. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155 od paní Šaldemoze. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 156 Eh, to padá. A teď 20, 20. Kdo je, proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Jasně zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď článek 33. Zase pan Karas. Pozměňovací návrh 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Článek 34, 165, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnu to rovněž. Teď 22 od paní Bernadette Verňo, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnu to. 164 pana Švába, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnu to také. A teď číslo 166, paní Šaldemoze, kdo je pro? Kdo je, kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro 166? Takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme o návrhu 166. Paní Christel Šaldemoze elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnu to. O 21 hlasů. 21 proti 21 pro. Takže další, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. To 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel schváleno? Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? já mám asi jiný seznam než kolega. Takže pozměňovací eh, odstavec 2, 3 a 6, takže schváleno. Druhá část. Odstavec 5, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Takže celý pozměňovací návrh byl přijatý a nyní se podíváme na pozměňovací návrh 8 k článku 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže další ostatní odpadá. Teď 174. 174. Budeme hlasovat společně 174, 175, 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 27 paní Verňot. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 180, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 174 a 175, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 181 pana Harise schváleno. 174, 175, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Eh, máme to ověřit? Ověříme to. Ještě to raději ověříme. Takže 174 a 175 ověřujeme. Je to návrh pana Karasa, a paní Hanslík. Takže bylo to zcela jasně zamítnuto z návrh 182, paní Šeldemoze, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, 183, pana Hittenherese, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 184, pana Karase, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 185 a 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, 185 a 186, které se týkají článku 38, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď článek 39, 185 a 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Článek 40, 185 a 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď tedy jdeme na kompromisní návrh 9, který se týká článku 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď články 42 a 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Články 44 až 47. Eh, je to 195, 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Článek 53, 197 a 197 pana Karase. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď eh, příloha 1, 199, pana Karase. Kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 200, paní Weisberger, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 199, pana Karase, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď 201, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže teď 199, část 3, je to tak? Ano, 199, část 3. Pan Karas, kdo je pro, kdo, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 202, paní Weisbergerové, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Teď 199, pana Karase, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Příloha 2. Budeme hlasovat unblock 203, 204, 205, kdo je schváleno, 206, pan Karas, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď příloha 3. Opět pan Karas, 207, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 207, pan Karas, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29, paní Verňo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 208, paní Šaldemoze, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď kompromisní návrh 10, zde je oddělené hlasování. E, část 1, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. E, to bylo nějaké hlasování o žvíkačkách, takže kdo je pro, kdo je proti, a kdo se zdržel, schváleno. Takže kompromisní návrh 10 je schválen. A teď příloha 5, je to tak? 220 pan Karas, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 221 pan Karas, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď 30, paní Berňo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Příloha 6, 222, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 223. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 224. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pardon. Eh, kdo je proti? Takže 224. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 17 pro a 26 proti. Takže zamítnuto. Teď 225. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 226 a 227 hlasujeme společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Příloha 9. 228. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 32. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? A budeme hlasovat raději elektronicky. Takže zahajuji hlasování. Končím. 20 pro, 22 proti, takže je to zcela jasně zamítnuto. To byl tedy bod 32. Paní Verňot. Nyní e, příloha 11. Bod 229. E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Takže ještě jednou, 229. Ověřme to. Takže 24 eh, k 19 je schváleno. 230, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno také. 231 a 232, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Příloha 12. 233 a 234 hlasujeme společně, kdo je pro, kdo se zdržel, schváleno. Eh, příloha 13. 236 a 235, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 235, druhá část pana Karase, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 237, pana Karase, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 238 teda padá. A nyní se podíváme na body odůvodnění. 33, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Bod 1 od paní Perňo, kdo je pro, kdo je proti, Eh, tohle ověříme. Takže hlasujeme o bod 15, eh, jedna paní Bernadette Verniu. Takže 20 pro, 23 proti, zamítnuto. Dále pan Heaton Harris, bod 34, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, 35, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, 37, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. A teď tedy nebudeme hlasovat o 39 až o 40. Hlasujeme o 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 43. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. 44. Pro? Kdo je proti? tohle bych chtěla ověřit. Teď hovoříme o bodu 44. Takže 23 pro, 20 proti. Teď 45, paní Šeldemoze, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 46, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 47, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno a teď eh, konečné hlasování. Eh, asi raději elektronicky zahajuji hlasování. Takže teď tedy hlasujeme o návrhu jako celku. Končím hlasování. Takže jednomyslně schválení, výborně. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Gratuluji zpravodaji.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 Dobře, takže máte všichni hlasovací seznamy? takže budeme hlasovat o zprávě paní Šaldemóze, takže dám nejdříve slovo zpravodajce. Prosím, paní Dě- Děkuji, paní předsedkyně. Když jsme začali pracovat na této zprávě týkajících se online hazardních her, tak jsem řekla, že možná bude obtížné najít nějaká dobrá řešení. A skutečně se to ukázalo, že tomu tak je. Stanoviska byla velmi eh, rozdílná o tom, co je potřeba udělat v této oblasti. Nicméně jsem velmi ráda, že jsem měla možnost diskutovat o tomto významném tématu, protože si myslím, že je velice důležité ověřovat, kontrolovat tento trh online her pro ochranu spotřebitelů. A když budeme hlasovat tak, jak si myslím, tak doufám, že to bude vyrovnaný výsledek. I když to bylo obtížné, tak spolupráce byla vynikající a moc krát za ní děkuji. Děkuji, pan Harbour. Já bych nejprve chtěl poděkovat paní Šaldemoze. Skutečně to byla velmi otevřená debata, kterou jsme vedli, ale jak řekla, bylo obtížné dojít k nějaké schodě. A domnívám se, že ty rozdíl, že asi jsou rozdílné názory byly i mezi jednotlivými zeměmi. Pokud se týká mých poslanců, tak nebyla tam nějaká jasná linie v, ve frakci. Nejlep, rozhodli jsme se, že nejlepší bude předložit menšinové stanovisko, pod které se podepsali někteří poslanci, včetně, takže nebylo to pouze čistě stanovisko EPP. Říkáme tedy, že tato zpráva není dostatečně vyrovnaná nebo rovnovážná, protože jde ještě nad rámec mandátu, který nám byl svěřen Zabývali jsme se konkrétně bezúhoností v této oblasti. Domníváme se, že principy jednotného trhu nejsou dostatečně dodržovány v některých pozměňovacích návrzích. Uznáváme, že jsou zde skutečné výzvy, které podle nás však nejsou dostatečně zohledněné. A zejména se domníváme, že práci, kterou odvedli, nebyly dostatečně respektovány. Takže uh, je zde menšinové stanovisko, jedna skupina, která ho podporuje a druhá skupina, která podporuje na stanovisko paní šaldemose Také chceme navrhnout určitý alternativní text na plenárce, abychom měli další stanovisko. Nicméně jsme pro velké, velké množství kompromisů. Uznáváme, že práce paní Šaldemoze je důležitá. Děkuji, je zde několik žádostí o slovo ze strany kolegů. Tak paní Gebhardt, prosím. Já nechci se pouštět do nějaké podrobné diskuse ale chtěla bych říci, že moje frakce, moje politická skupina má jednotné stanovisko, což je velmi dobré a my podporujeme v plné míře to, co mm, zpracovala paní Schaldemose. a samozřejmě respektuji, že mohou být i jiná stanoviska, ale musím odporovat jedné námice, o které hovořil Malcolm. Není to nevyvážený text, ale ta zpráva je velmi vyvážená, kterou zpracovala paní Schaldemose a já jí chci za to poděkovat, protože se jí podle, podařilo podle našeho stanoviska sladit, sladit názory různých lidí z různých politických frakcí a myslím si, že zde skutečně se chci poděkovat a skutečně říkám děkujeme. Eu serei muito breve, Sra. Presidente. Muito obrigado. Ano. Maria, a palavra. Velice stručně. Kdyby eh, se nezahájila diskuze, tak bych o slovo nepožádal, ale eh, eh, pokud jde o stínovou zpravodaj paní Korly, chci poděkovat za dobrou práci a budeme sledovat tuto linii zpráva, o níž budeme hlasovat, bude vyvážena. Obhajuji portugalské stanovisko, pokud jde o hazardní hry, má velice vyvážené názory, blíží se francouzskému stanovisku a neakceptujeme, aby kvůli vnitřnímu trhu byla obětována politika týkající se hry a respektuje sociální e, principy. Je to vyvážená záležitost, je to dobře začleněno v naší společnosti a v celé EU. Děkuji. Pan Tubon, vzhledem k tomu, že stínový zpravodaj paní Korola tady není, tak zastupuji paní Korolu. Prostě se představuji ty, kdo tu většinu v naší skupině Malcolm dobře vysvětlil situaci a vzhledem k tomu, paní Korola, že paní Korola tady není, aby to řekla, spolupracovali jsme se spravodajkou po dobu několika týdnů na celé záležitosti. Děkuji.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 Jimene, máte dva hlasy. A všichni, pokud s tím souhlasíte, ale podle jednacího řádu byste nám předtím měli říci, kteří eh, poslance se budou účastnit před hlasováním. Ne, nepůsobí to problém. Pokud všichni souhlasí s tím, abyste hlasovali, tak dobře, můžete hlasovat, není to problém. Takže jsme připraveni tedy. Pan Harbour, na základě informací, které jste nám poskytl, tak já bych jenom řekl, že tady je více portugalských poslanců v této místnosti. Zastupujeme největší stranu v Portugalsku, tak bych chtěl říci kolegovi Rebro Castrovi, že velice důležité téma pro nás uvidíme, jak to dopadne. Dobře, pan Harber, předložil jste návrh, abychom hlasovali, nebo ne? Můžeme hlasovat dvěma, způsob, dvěma způsoby. Dobře, vyzkoušíme to, uvidíme, jak to bude fungovat. Uh, with citation, uh, no, we don't, that's adopted. Recital A. Uh, Mavromatis. Takže bod odůvodnění jedna, kdo je pro? Číslo čtyři. Ne, to první byl schválený, takže nyní omlouvám se, já jsem. Takže nejprve čtyři, kdo je pro, proti. Takže zkontrolujeme to elektronicky. Okay. The vote is closed. Ukončuji hlasování. 28 pro, pro 13 proti, je to schváleno. Musíte správně zvedat ruce, už jste asi unavení. Takže číslo 5. Nyní hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jasně. B, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno my takže kompromis 1 jsme teď hlasovali, teď se dostáváme ke 12. Za, zamítnuto. Nyní se dostáváme ke 12. Ještě jednou 12. Paní Korhola, kdo je pro? Není to jasné, je? Tak musíme to zkontrolovat. Dvanáctka. Hlasujeme o dvanáctce. Uzav- ukončuji hlasování. Takže 26 pro, 15 proti, je to jasně schváleno. Můžeme jít ke 14. U to dovodnění C, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti, Hmm. Musíme zkontrolovat zase. Dobře. 32 pro, 11 proti, takže jasně schváleno. Bo to důvodnění D16, kdo je pro? Proti. Drželi se? Já myslím, že je to schváleno. Ano, schváleno. Dobře. Mění 18, 19, 20. Ne, to odpadá. Takže se dostáváme k číslu 21. Pan Ferber. A, Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24, paní Korola, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Nyní se dostáváme ke kompromisu 2, kdo je pro, proti, zdrž, zdrželi se, za, schváleno. Nyní se dostáváme k číslu 28, 29, 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hm? Zamítnuto. Pan, pozměňovací návrh pana Harbra, kdo je proti? Pro, pardon. Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 27, paní Šaldemos, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nyní někdo zvedá špatně ruku, takže je to pro mě obtížné. Takže to chcete to zkontrolovat? Dobře, zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 26 pro, 15 proti. Takže přijato. Tak prosím vás, vedejte pořádně ruce a dostáváme se k číslu 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Je, ne, je to zamítnuto, omlouvá se předsedkyně. Zamítnuto. Dobře, 34 nyní. Kdo je pro? Proti zdrželi se, jasně schváleno. Takže se dostáváme k 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jasně. Dobře. Teď číslo 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Ne, máme zde oddělené hlasování, takže oddělené hlasování highlights až services takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kdo je proti. Teď druhá část, ano, kdo je pro druhou část, kdo je proti, zdrželi se také schváleno. Můžeme to zkontrolovat, jestli chcete. Dvacet pět ku osmnácti, takže je to schváleno. Dobře, nyní se dostáváme k číslu 47, 37, odstavec 1, kdo je pro? Ne, je to oddělené hlasování. Číslo 47, tedy část 1, stresses až approach. Kdo je pro tuto část? Kdo je proti? Schváleno. A nyní část 2, emphasizes až metal. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se také schváleno. Dobře, takže kompromis čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Strželi se, schváleno. Číslo 55, odstavec 2. Oddělené hlasování zase, aha. Takže můžeme hlasovat o části 1 od Voices po Culture. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Nyní část 2. Calls on až consumers. Kdo je pro? proti, zdrželi se, také zamítnuto. Teď se dostáváme k číslu 59. Kdo je pro? Proti? Budeme a to muset zkontrolovat. Takže. Uza, ukončuji hlasování. 14 k 27, takže jasně zamítnuto. Nyní se dostáváme k číslu 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď 57. Teď kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, jasně schváleno. Teď se dostáváme k 68. Pan Mandels, kdo je pro? A omlouvám se, říká předsedkyně. Takže hlasujeme pro 68. Pan Mandras pro, proti, zdrželi se, jasně schváleno. 69. Paní Korola, kdo je pro, proti, také schváleno. 71. 70. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, domnívám se. Zkontrolujeme to. Mhm. Takže zkontrolujeme 72. Zamítnuto 24 proti, 18 pro zamítnuto. Odstavec 5, 73, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 a 78, kdo je pro, proti, zdrželi se také zamítnuto, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se také zamítnuto, 75 paní Korola, jako doplnění, kdo je pro, proti, schváleno. Takže se dostáváme k 79. Je to tak? Ano, takže 79, kdo je pro? Sedmdesát sedm odpadá, takže sedmdesát devět. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to. Uh, ukončuji 15 pro 27 proti, takže jasně zamítnuto. 80, pan Harber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, jasně schváleno. Nyní se dostáváme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, také schváleno. Nyní kompromis 8. Tam je to ještě jako doplnění pana Harpra. Kdo je pro? Těm, ke všem těm pozměňovacím návrhům. Je to, navrhl pan Manders. Kdo je proti? Takže je to schváleno. Dobře. Pozměňovací návrh pana Tubona teď. Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se? Schváleno, domnívám se. Chcete to zkontrolovat? Ne, je to schváleno. Je to schváleno, protože většina skupiny hlasovala. Dobře. Nyní se dostáváme. Kdo je pro? Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď 96. Paní Šaldemoze. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 98 paní Šaldemoze, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, dostáváme se k 106, pan Heaton Harris, kdo je pro, proti, zdrželi se jasně zamítnuto, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Teď se dostáváme k 107. Pan Tydli, kdo je pro, proti, zdrželi se také zamítnuto. Teď se 108, 109, 111, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112, pan Angelakis, kdo je pro, proti, zdrželi se také zamítnuto. 113 pan Manders, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pan Mavramotis, kdo je pro, proti, zdrželi se také schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dostáváme se ke 119, pan Angela Kas, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 122 pan Mandras, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se také schváleno. Yes, compromise 12. Teď, ano, teď jsme hlasovali o kompromisu 12. Možná postupuji příliš rychle. Odstavec 13. Teď to návrh pana Manderse pro, proti, schváleno 132. Kdo je pro, proti, schváleno. Odstavec 15, 134, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 137, pan Harbour, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno te, a teď 138. Ano, 138 paní Korola, kdo je pro? Proti? Strželi se schváleno. Odstavec 18, 139 a 140, kdo je pro? Proti? Musíme to zkontrolovat. Zkontrolujeme tedy 139 a 140. Ukončuji hlasování. 15 pro, 25 proti, jasně zamítnuto. 141 pan Harbour, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 142 Šaldemóze pro, proti, zdrželi se schváleno. 143 Korola, kdo je pro, proti. Hmm. Asi to musíme zkontrolovat, protože nezvedáte pořádně ruce. Ukončuji hlasování. 26 pro, 15 proti. 144 paní Rojtová, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se jasně přijato. 147 teď. Mnoho předkladatelů, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 148 Angela Kass, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 149 Manders, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Konečné hlasování, provedeme ho elektronicky. Hlasovali jste? Takže 32 pro, 10 proti, za žádné zdržení. Gratuluji zpravodaj. Chcete teď něco říct? Uh, Já pouze zopakuji to, co jsem již říkal. Myslím, že je ještě nutné se podepsat a já ještě zašlu tu zprávu paní Valdemore, aby ta zpráva byla vyvážena. Um, uh, uh, já bych chtěla pouze pogratulovat za výbornou spolupráci, nebo poděkovat. A myslím, že e, nevím, jak to dopadne s hlasováním, ale já určitě budu hlasovat pro v plénu. A doufám, že většina bude hlasovat tak, jak jsme hlasovali dnes. Děkuji. No, my zašleme technickou verzi ještě všem a budete si moci zjistit, jaká je tedy naše pozice před tím konečným hlasováním. Já bych také chtěl pogratulovat Kristo, ale chtěl bych pogratulovat i tomuto výboru, protože vidíme, že i když dáme na pořád jednání eh, určitý kontroverzní návrh, tak eh, i přes ty různé názory a různé přístupy se dokážeme nakonec shodnout. Takže jsem rád, že se nám podařilo jednat i o kontroverzním tématu. Děkuji. Děkuji, já bych chtěla také poděkovat Kristl za skutečně vynikající práci. Výsledek, ten konečný výsledek u takovéhoto složitého tématu se mi zdá skutečně velice dobrý a ještě jednou bych chtěla zdůraznit na rozdíl od toho, co řekl Malcolm, že je to velmi vyvážená zpráva, velmi dobře zpracovaná. Děkuji. Vypadá to, že teď se rozhořel zájem o debatu, která se týká tohoto. I já bych rád řekl, že jde opravdu o vyváženou zprávu a chci vyjádřit přání, aby menšina se vyvíjela, aby se stanovisko menšiny přibližovalo stanovisku většiny i v rámci e, politických rodin v EU. Děkuji. Výborně, takže děkuji za tuto stručnou výměnu názoru a uvidíme, jak to bude vypadat ještě na plenárním zasedání. Nyní se podíváme na další bod, budeme hlasovat o zprávě pana Tona Manderse. Týká se to ochrany spotřebitelů, zejména nezletiletých, s ohledem na používání videoher. Chcete se k tomu ještě vyjádřit předtím, než začneme hlasovat, pane Mandersi? No, chci pouze stručně všem poděkovat, kdo tuto zprávu podpořili. Doufám, že se nám eh, podaří nalézt kompromis Eh, hlavní je, že nechceme nějakou, nějaké zvláštní nové právní předpisy, chceme pouze určité způsoby, jak ochránit nezletilé. To je naším cílem a doufám, že tato zpráva eh, k tomu přispěje. Dobře, já ještě požádám, aby ti, kteří odcházeli, eh, nás už nerušili a můžeme začít. Eh, tady je první pozměňovací návrh výboru kulturního, kdo je pro, proti, přijato, dále Libe, kdo je pro, pro proti, také přijato. To další, eh, ne, o tom nehlasujeme, protože to je pokryto. Dále paní Macuka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, zamítnuto. Dvojka pan Angelakas pro, proti, zdrželi se, přijalo. Eh, kulturní výbor eh, zamítnuto. Dále, kdo je proti C1, přijato. Sedmička paní Macuko, Macuka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále, eh, mistr Mandras předložil další Sedmička pro... Ne, já, já teď to dělám moc rychle, že? Takže sedmička pro, proti, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, libe, nehlasujeme. Také o e, Kalt, nehlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato. Libe pětka, ne, pan Angelakas. Pan Angelakas, osmička, pro, proti, zdrželi se hlasování Libe pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe je pokryto osmičkou, čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devítko pan Angelakas, eh, přijato, Libe 13, pro, pro nehlasujeme, jako eh, 12, eh, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ne, Libe 12, pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 8, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kult 12, 14, pardon, pro, proti, zdrželi se přijato, desítka, přidáno paní Macuka, přijato, kompromisní dvojka, přijato, desítka pro, proti, zamítnuto, libe 6, kdo je proti, proti, zdrželi se přijato, libe 15, pro, proti, zdrželi se přijato, libe 14, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13, pan Angelakas. To je 13. Pro, proti, přijato, 14, pro, proti, zdrželi se, přijato, kult 15, pro, proti, zdrželi se, přijato, libe 10, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, libe 11, pro, proti, přijato, Eh, úvodní ustanovení v F, kdo je pro, proti, je přijato, eh, citace 4a, přijato, no, eh, kult, kde pro, kulturní výbor, citace, kdo je pro, my jsme no, nepřijali zatím. Takže nebudeme hlasovat konečné hlasování uděláme to elektronicky. Uvidíme. Třicet šest lidí je tady. Třicet pět pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel. Výborně, pane Mandrsi, gratuluji. 35 people here, quite clear? Yes. Yes. Äh, äh, darf ich äh, nur, damit es nachher bei der Abstimmung keine Verwirrung gibt? Já bych abycho, aby se nedošlo k nějakému zmatku. Došlo zde k určitému problému s, s ukopie na straně 10, tam je nějaká chyba, tak bych byl tak my vám řekneme, jak by se mělo hlasovat, Katrin a já. Dobře, paní Deres, máte ještě nějaké komentáře? Paní, paní Neres, chcete se k tomu vrátit? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla opravdu poděkovat všem, kdo se podíleli na vypracování této záležitosti, paní Rolo, pan, paní Fortu, všem asistentům ze sekretariátu, protože je pravdou, že tato směrnice je nej techničtější v celém našem programu a nebylo to jednoduché a tak jsme se snažili opravdu dospět k, k akceptovatelnému kompromisu abychom tento text vyváželi. Ještě jednou chci všem poděkovat, protože od samého počátku jsme věděli, že to nebude jednoduché, ale e, podařilo se nám vlastně všechny výzvy nějakým způsobem vyřešit. Dobře, takže pokud se k tomu všech někdo chcete stručně vyjádřit. Jednom jednu větu, já bych chtěla také poděkovat paní Nery a její spolupracovníkům, že to skutečně velmi dobrý podklad. Děkuji, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci na začátku, že tato legislativa byla v rukou žen, což je dost nezvyklé v tak náročném odvětví, jako je stavební průmysl. Na začátku byly, byla rozdílná stanoviska, která se hodně lišila, ale kompromisní návrhy nám umožnily spojit naše stanoviska. Samozřejmě vše není tak ideální, jak bych se byla představovala, ale nakonec ty kompromisní návrhy přinášejí takový společný pohled výboru. Děkuji za spolupráci. Okay, let's, let's Continue. Article 1. Výborně, takže článek 1. Budeme hlasovat společně o několika pozměňovacích návrzích. Kdo je proti, kdo je proti, schváleno. Dále kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Teď kompromis 2, článek 2, kdo je pro, kdo je proti, to se zřešilo Schváleno. Teď 109. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Je to tak? Teď 87. Kdo je pro, kdo je proti? Schváleno. 88 a 89 byl stažen. Teď kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Takže teď 91, ta Pleštinská, hlasujeme odděleně, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ale myslím, že už zase nezvedáte dobře ruce, já, to, já si pak nemůžu být jistá. Takže raději to ještě ověříme druhou část. Hlasujeme o té druhé části. Takže 12 pro, 26 proti. Zamítnu to jednoznačně. Takže teď ITRE 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno takže 94 ne, další byly staženy, takže 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je zdržet? Schváleno. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. I 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Takže teď 112, je to tak? No, my už jsme se dohodli na 87. a je to téměř shodné. No, budeme teď hlasovat o 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Schváleno. 103 bylo staženo. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 104. Paní Hanslik. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. ITR 10 ITR 9, pardon, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Paní Hanslíková 105, kdo je pro, kdo je proti? 105, paní Hanslík, kdo je proti? No, můžeme to raději ověřit. Takže 105, hlasujeme o 105. Třináct pro, 25 proti. 106, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 107, pan Karas, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. I 11, kdo je pro? Je to schváleno asi? Kdo je proti? Ano, schváleno. Máme to raději ověřit? Dobře, takže ověřujeme hlasování. 18 pro, 19 proti. Takže to bylo zamítnuto jen tak, tak. Teď 108 e, společně s ITRA 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď kompromis 4, který se týká článku 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď tedy všechny ostatní pozměňovací návrhy odpadají, takže se posouváme až ke kompromisnímu návrhu 12, který se týká článku 6. Je to tak? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď skočíme na 25, která se týká článku 7. Je to tak? Je to návrh paní Kateřiny Neris. Kdo je pro? Kdo je proti? Mm, chcete to ověřit? Takže 25. článek 7. Návrh paní Katrin Neris. Dvacet jedna pro, sedmnáct proti. Schváleno. 168, 169, 170. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno to 67 se nehlasuje. Teď 26. Paní Katrina Rys, kdo je pro? Kdo je proti? Tohle chci také ještě elektronicky ověřit. Číslo 26, paní Katrina Rys. 21 pro, 17 proti. Schváleno. Takže teď skočíme na ITR 17. Kdo je pro? Hlasujeme o ITRE 17, je to tak. Ano? Kdo je proti? Takže jasně zamítnuto, omlouvám se panu zpravodaji. Teď 174, pan Brý, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 175, paní Hanslík, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 176, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdrží. No, tohle ještě ověříme, elektronicky ověřujeme 176. Končím hlasování. 18 pro, 20 proti. Zamítnuto dvěma hlasy. ITRE 18, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 182 bylo staženo. 180, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Myslím, že to bylo zamítnuto, nebo raději to ještě ověříme elektronicky, protože lidé nezvedají pořádně ruce někteří. Takže 26 pro, 13 proti, takže jasně schváleno. To znamená, že 181 odpadá, takže se přesuneme na ITRE 19. Kdo je pro? Kdo je proti? No, tohle také ještě zkontrolujeme. I teda 19 kontrolujeme. A vypadá to, že to bude schválené, ale 18 pro, 20 proti, takže bylo to zamítnuto dvěma hlasy. Teď 184, paní Hanzlík, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 185, paní Fortu, kdo je pro? proti, schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Takže teď skočíme na 190, paní Fortu, kdo je pro, kdo je proti. Chcete to ověřit? Myslím si, že to bude asi lepší. Takže je to 190, týká se článku 10, paní Čanely Fortu. 19 pro, 20 proti. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh paní Hanzlíkové. 191, kdo je pro, kdo je proti. Toto ještě ověříme. E, eh, 19 pro, 20 proti, zamítnuto. 192, návrh pana Harbra. Hlasujeme rovnou elektronicky. Zahajuji hlasování. 18 pro, 20 proti. 193. Opět hlasujeme rovnou elektronicky. Devatenáct pro, 20 proti. Zamítnuto. 194. Hlasujeme, možná někdo změnil názor. 18 pro, 19 proti. O jeden hlas zamítnuto. Teď hlasujeme o 196. paní Pleštinské, ne, ne, ne, o tom se vlastně nebude hlasovat, tak teď článek 13, povinnosti distributorů, hlasujeme bodu 30, paní Neris, eh, schváleno. 197, paní Hanslík, kdo je pro? Tohle ještě ověříme elektronicky. 21 pro, 17 proti. Schváleno. 198 pan Harbour, kdo je pro? Toto také ještě ověříme elektronicky. 19 in favor, 20 against. Takže 19 pro, 20 proti. Teď končí 16. Was in favor. Oh, let's check this one as well. Just 199, the vote's open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 nebylo přijato. 218 paní Pleštinská pro, prověřme to. Uzavřeno. 19 pro, 20 proti zamítnuto. E, paní Hanzlik 217, kde pro? Prověříme to, ano. 217 pro, proti, eh, pro 18 proti 20 proti zamítnuto. Paní Furtu 219 pro. Prověřme to. Paní Furtu 219. Pět pro, 34 proti, tak to je opravdu jasně zamítnuto, 220 pro, Proti? Jenom pět jich bylo pro. Kdo je pro 220? Teď už je to lepší. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 32 paní Nerys pro, proti, zdrželi se, přijato, 20 článek, kompromis, pro, proti, přijato, teď jdeme na 224 pan Šváb, pro, Prověříme to. 224. Ukončeno. 20 eh, pro, 20 proti, zamítnuto. Takže ITRE 22 pro, proti, musíme to také prověřit. 22. 2. 19 pro 20 proti, také zamítnuto, 225 staženo, ITRE 22, tu budeme ověřovat. Zamítnuto, no. všichni jsou proti, takže zamítnuto, 226, paní Neres, pro, proti, přijato, pakliže se nemýlim. Ano. Kompromis 10 pro, přijato, takže dva, tři, čtyři, pan Newton Dan pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 22, paní Pleštinská, 235 pro, proti, 23, 236, paní Hanslik pro, a to musíme ověřit, tu 236. Zamítnuto. či proti, zamítnut. Tak vidíte, jak funguje demokracie. Takže článek 24, 237. Budeme hlasovat elektronicky? Ano, budeme muset, ano. 237. Ano, já to kontroluji. Funguje to? Dobře. 14 eh, pro 26 proti, jasně zamítnuto. 238 eh, paní Hanzlik pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 34 eh, paní Neris, přijato. A teď 246 pro, proti, zamítnuto. 44, paní Neres. 36, paní Neres, také přijato. ITRE 24 pro, pro proti. Ověř, prověříme si to. 20 pro, 19 proti, tak to bylo eh, přijato s většinou jednoho hlasu. 37 paní Neres jako dodatek pro, 37 jako dodatek pro, proti, musíme to zkontrolovat. 20 pro, 19 proti, přijato. Dále paní Pleštinská pro, proti, zamítnuto. Paní Nery 38 pro, proti. To musíme to prověřit. 20 pro, 18 proti, přijato dvěma hlasy. Dále 25. Eh, Dále 200, přijato 251, paní Furtu přijato, zam, zamítnuto. 2, 5, 2, paní Pleštinská pro, proti, zamítnuto. 254 pro, proti, zamítnuto. ITRE 27 pro, proti zamítnuto, 2, 5, 5, pan Rujle pro, proti přijato, 39 pro, proti, musíme to zkontrolovat, zamítnuto, 256, paní Naris pro, musíme to ověřit. 20 pro, 19 proti, přijato jedním hlasem. E, dále 257 pan Karas pro, proti, drželi se, zamítnuto, kompromis 1 pro, přijato. Dvě, šest, devět, paní Neris, musíme ověřit. 21 pro, 18 proti přijato, 240 eh, je stažena. Eh, teď oddělené hlasování o 271 pana Rüle. Část jedna stažena, tak hlasujeme jenom o části dvě, kdo je pro. Musíme to zkontrolovat. to jasné, 26 pro, 13 proti. 272, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Článek 33, 273, paní Hanzlik pro. Ověříme to. 273, paní Hanzlik. E, eh, 20 pro, 20 proti, zamítnuto. 43, paní Nerik pro, proti, zdrželi se přijato, 275, pan Brick pro, proti, zdrželi se přijato, 276, pan Šváb pro, prověříme, 276, pan Šváb. Eh, třináct pro, 26 proti, zamítnuto ITRE 31, článek 49 pro, proti, zamítnuto 51, paní Pleštinská, 277 pro, proti. Musíme to zkontrolovat. 277. Sedmnáct proti, 20 proti, zamítnuto. 278 pro, proti, přijato. Článek 53, 279 paní Nerys pro proti, zdrželi se, přijato 2,80, paní Hanzlik pro, přijato. Pan Karas 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Příloha 1282 pro, proti, zdrželi se, přijato. 283 pan Kremers pro, proti, přijato. ITRE 32 a 284, pan Kremers pro, proti, musíme prověřit. 284. 20 na 20, zamítnuto ITRE 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, ITRE 36 v příloze 2 přijato, 290 paní Pleštinská, pan Šváb pro, musíme zkontrolovat. E, eh, 20 na 20, zamítnuto 291, musíme to znovu ověřit. 20 pro, 19 proti, přijato. ITRE 37 pro, proti, zamítnuto, 45 paní Nerez pro, proti, musím, musím to ověřit. Myslím si, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme. 22 pro, 18 proti, přijato 46 rovnou elektronicky. Zahajujeme hlasování. 25 eh, pro 14 proti přijato prohlášení 292D eh, Newton Dan pro proti zamítnuto 247 paní Neres pro proti 48 paní Neris pro, proti přijato, ITRE 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ITRE 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 14 paní Neris pro, proti, zdrželi se přijato, 2, 9, 7. ITRE 42, což je totéž, hlasujeme en bloc, kdo je pro, proti, kontrolujeme. Lépe později než nikdy. E, 23 pro 18 proti. Dobře teď ITRE 1, eh, původní ustanovení, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato, paní Neris, 1, pro, proti, zdrželi se, přijato, pokud se nemýlim. Ověříme si to? Ano, ověříme. Protože nezvedáte pořádně ruce. 19 pro 21 proti zamítnuto. 49D paní Pleštinská pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 paní Neris, ověříme, můžete si to ověřit, když chcete. Paní 49 eh, znovu, znovu ověřujeme elektronicky. Sedmnáct pro 24 proti zamítnuto. 24 proti zamítnuto. Paní Pleštěnská, paní Nerez, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka stažená, 51 eh, pan Kremes pro, proti přijato, 52 pan Harbour pro, proti, zdrželi se přijato, 53 pan Šváb eh, pro, ověříme 53. Eh, 21 pro, 20 proti, přijato, tak vidíte. Jeden hlas. Rozdíl 55, paní Hanzlik pro, proti, přijato, 56 pan Harbour, pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pan Šváb, staženo, 58 paní Pleštinská, pan Šváb, jasně přijato, Teď sedmnáctka úvodního stanovení, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, šedesátka stažena, jedna, paní Hanzlik. Přijeli jsme ten blok, takže jdeme na 62. Paní eh, Hanzlik, pro, proti? zdrželi se, zamítnuto. 63, paní Hanzlik pro, proti, ověřme si to, 63. E, 21 pro, 20 proti, přijato jedním hlasem. Pětka paní Neres pro, proti, přijato 44, paní Hanzlik pro to musíme prověřit. Mám pocit, že to bylo přijato, ale ověříme. 64 paní Hanslik. Dvacet dva pro, 20 proti, přijato eh, teď jde úvodní ustanovení 22, pro, proti, přijato, 23, eh, paní Neris, paní Rujule, přijato, 10D staženo, 69 pan Harber pro proti přijato, 11 paní Neres pro proti přijato, 70 pan Bry jako dodatek pro proti zamítnuto, 12 paní Neres pro proti. Prověříme. Dvacet jedna pro, dvacet proti, jedním hlasem přijato. 71, paní Nerez pro, proti, zdrželi se přijato. 14, 13 stažena, 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 73, paní Pleštinská pro, proti, zdrželi se přijato. 74, paní Pleštinská pro, proti, přija, zdrželi se přijato, 75, 76, i 3 pro, proti, zdrželi se přijato a v celkové elektronicky. Všichni odhlasovali. 27 pro, 27 pro Nikdo se nikdo není proti a 13 se zdrželo hlasování. Ano? Dvacet jedna pro. Recorded as you were in favor. Okay, can you just, why don't you just stick with us for a few minutes? We'll be very quick on this. Yeah? Já vás poprosím, abyste ještě chvilku vydrželi a velice rychle ještě budeme hlasovat o udělení absolutoria. Možná bychom mohli hlasovat unblock, pokud souhlasíte. Chtěl ještě někdo něco říct? Chtěl něco říct zpravodaj? Takže vypadá to, že to není žádné uh, kontroverzní, takže hlasujeme, kdo je pro takže jednomyslně to bylo všechno schváleno. Hlasovali jsme o návrhu jako celku. Ano. Já bych chtěla poděkovat tlumočníkům za vynikající práci, protože je to obtížné vás tlumočit, když vedete hlasování, protože postupujete velice, velice rychle. Já si myslím, že tlumočníci tlumočí vždycky dobře, i když netlumočí zrovna mé projevy.